Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Takže ještě jednou dobrý den vám všem. Doufám, že eh, tento týden po a že minulý týden jste si mohli odpočinout a nabít baterie, abyste se soustředili na práci, kterou před sebou máme v příštích měsících. Doufám, že jste strávili dobré prázdniny, dobrou dovolenou a jsem velmi spokojená, že se tady opět v tomto výboru setkáváme. Takže zahájíme naší práci a to prvním bodem na programu dne. A to je eh, odsouhlasení programu dne. Pokud s tím souhlasíte a nemáte žádné poznámky, přejdeme eh, k bodu 2 našeho denního eh, programu, takže bychom měli odsouhlasit eh, tedy potom o sdělení z schůze předcházející z července. Máte nějaký dotaz? tomuto zápisu z této schůze. Pokud ne, přecházíme k bodu 4 a to je sdělení předsednictví. Zatím nemáme uh, žádné sdělení, takže přejdeme k bodu 5. Jednalo by se o sdělení o tom, co bylo rozhodnuto na schůzce koordinátorů. My vám tyto informace dodáme později a jako eh, důležité body, které vám budeme sdělovat, bych vám chtěla označit následující. Co se týče slyšení, která eh, se odehrají eh, příští týden s různými komisaři, tak se většina eh, skupin dohodla, že pošleme dopis Junkerovi a vysvětlíme naše obavy z Eh, toho, jaké bude složení komisařů, protože tam nebude respektován jeden ze zásadních bodů pro nás, eh, který je důležitý, to je ta rovnováha genderová. Protože složení této eh, komise by mělo být exemplární pro ostatní instituce, takže Vzhledem k tomu, že my jsme již zaslali eh, začátkem léta jeden dopis v tomto duchu a ten dopis nebyl vzat v potaz, tak bychom rádi opět naléhali a eh, zatlačili ještě na tento bod. Evropský parlament bude, bude muset dát souhlas a odsouhlasit tedy složení komisařů ve svém celku a není možné, aby v Evropě, kde 52 procent občanů už jsou ženy, není možné, aby tyto nebyly správně zastoupeny v tom, co bude potom eh, zástupný orgán. Takže pokud s tím souhlasíte, tak eh, napíšeme tento dopis a vy ho také dostanete a potom tento dopis pošleme prezidentovi, předsedovi Junckerovi a také pošleme dopis předsednictví italskému a hlavně eh, týkaj, dopis týkající se směrnici o mateřství a budeme žádat, aby rada byla aktivnější v této oblasti. My jsme již sdělili předsednictví naší disponibilitu. Chceme otevřít diskuzi s radou, ale proto potřebujeme, aby e, se zde vyvolala určitá aktivita, takže my pošleme tento dopis italskému předsednictví. A dále jsme rozhodli, že vypracujeme zprávu a zpravodaj se eh, bude zabývat eh, rovností eh, genderovou v roce 2015, je důležité, aby lidé, kteří tuto zprávu budou sepisovat, začali pracovat již teď a já proto povzbuzuji zástupce, aby potom posílali i zástupci v radě jejich názory. Další body, o nich jsme hovořili, jsou následující 5. března příštího roku. Oslaví tento výbor Mezinárodní den žen a můžete si to datum již napsat do svých kalendářů, abychom se vyhnuli problémům s nemožností účastnit v případě pokud s tím souhlasíte, tedy s těmito sděleními, tak přejdeme k hlasování a budeme hlasovat o, o, o rozpočtu na rok 2015. Dobře, pokud eh, všichni máte hlasovací eh, lístek, tak eh, můžeme začít naše hlasování. Ale především mám jeden dotaz. Někteří kolegové nám sdělili, že mají problémy s překladem do některých jazyků, takže potřebujeme vědět, že oficiální verze je verze anglická. Pokud eh, byste měli potom problémy eh, v některých specifických termínech, tak, protože nám řekli, že tam ten problém je, tak eh, upřesňuji, že oficiální verze je anglická. A nežli přejdeme k hlasování, tak bych chtěla říci, že máme jedno ústní, jeden ústní pozměňovací návrh, který jsem předložila já. 6243. A ten musíme připojit v hlasování. Pozornost by se měla věnovat specifičnostním zdraví. Takže eh, tato věta by byla doplněna do toho existujícího textu. Souhlasíte? Dobře. Takže nyní přecházíme k hlasování. První hlasování v tomto výboru eh, je prvním i eh, také pro mě, jakožto pro předsedkyni, takže máme trochu potíže s tím postupem, takže potřebuji pomoc. Kompromisní návrh číslo jedna. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat kompromis. A přicházíme k, k 6201, pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6202 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Přicházíme k pozměňovací návrhu 2. Pro, proti, drželi se, přijatí tento kompromis číslo 2 a přecházíme k 6204 pro, proti, myslím, že to musíme ověřit. Eh, zahajujeme hlasování 6204. Všichni jste hlasovali? Končíme hlasování. Návrh je eh, přijat, 19 hlasů pro, 13 proti. A přicházíme na 6205, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh 3. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. A návrh 6207, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Eh, přijato. 6208, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6209, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověřujeme a nebylo to jasné. 6209. Zahajujeme hlasování. Všichni jste hlasovali a nejsou problémy. Končíme hlasování. Zřejmě tam je problém s jedním hlístkem. Podíváme se na to. Přijato 18 hlasů pro, 12 proti. 13 proti. Pokud eh, tam připojíme ten hlas, který nebyl elektronicky odsouhlasen. 62 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 62, 42 pro, proti zdrželi se, přijato. 62.10 pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k eh, návrhu 62 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že je to odmítnuté, ale eh, radši to ověříme, takže zahajuji hlasování. 62.34. Končíme hlasování. Zamítnuto. 20 hlasů proti a 12 pro. Jdeme na 62,47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62,12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62,13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. to. tam se uh, začlenuje ta věta, o níž jsem se na začátku zmínila. Máte nějaké poznámky k, té, k tomu ústnímu, k té ústní poznámce? Pokud ne, tak to tam začleníme. Dobře, takže budeme hlasovat. Má dvě části? Ne, nemá budeme hlasovat 62-43 eh, na jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 62-14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Eh, návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přecházíme na 62, 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 62, 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přecházíme na 62.18. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. devatenáct s ústním návrhem, který jste dostali. A je na hlasovací kartě. Máte nějaký problém s tímto návrhem? Pokud ne, hlasujeme, kdo je pro. A je to 62.19. Kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. 62-20, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, přijato. 62-21 pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 62-22, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 62-23, kdo je pro, kde proti? Zdrželi se? Přijato. 62,24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ne, omlouvám se. E, Ověříme elektronicky, neviděla jsem dobře, takže 62,24. E, zahajuji hlasování. Končíme hlasování a přijato 18 pro, 14 proti. 62-25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 62-26, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato 62-27, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. A nyní eh, přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 6, kdo je pro, Kde proti, zdrželi se, přijato. 62, 38, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se? Přijato. 60, uh, eh, přejdeme na 62.30. Kdo je pro? Kdo je proti? A nyní to ověříme elektronicky. 62.30 eh, zahajujeme hlasování. Hlasování je skončeno. Přijato 16 hlasů pro, 14 hlasů proti a 3 zdržení. Takže jdeme na 62,36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62,37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62.40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62.41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže jsme uzavřeli hlasování eh, naší zprávy o rozpočtu. Děkuji vám za spolupráci a přejdeme nyní k Nebude tady hlasování o té zprávě v celku jako takové. Bueno, pues damos comienzo. Takže eh, zahajujeme s naším seminářem. Eh, Takže zahajujeme seminář a prosím, pokud jsou tady potenciální účastníci, tak prosím, zůstaňte v místnosti. Děkuji. Dobrá. Takže můžeme zahájit dnešní seminář. Eh, hemos intentado, se ha intentado mm, plasmar. Eh, pokusili jsme se podívat na určitou problematiku, témata, která je třeba zohlednit a která mohou být pro nás užitečná při sestavování seznamů různých právních úprav o genderové rovnosti. Je tady velký ruch v místnosti. Prosím o klid. Bueno, pues eh, espero poder continuar. Eh... Snad budu moci pokračovat. Prezentace bude krátká, ale jak jsem říkala, máme celkem šest okruhů otázek, které se momentálně projednávají v Evropě. Jsou to všechno věci, které s rovností souvisejí a to by nám mělo pomoci v práci na strategii pro rok 2015. A náš výbor by měl svým dílem přispět do práce, která bude v následujících měsících následovat. V prvé řadě bych ráda poděkovala všem, kteří se dnešního semináře účastní, všem, kteří přednesou prezentace na tato témata. Nejprve si vyslechneme něco na téma genderového mainstreamingu a rozpočtech. O rozpočtech jsme mluvili na toto téma ve výboru už mnohokrát. Je to téma poměrně zásadní a nyní dám slovo profesorce Fioně Beveridge z Univerzity v Liverpoolu. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Je pro mě ctí se účastnit dnešního semináře. Pomáhali mi kolegyně Fira Šenžik a Emeno Drywood. Budeme mluvit o, o genderovém mainstreamingu, rozpočtech a monitoringu. Na stránkách 23 eh, až 26 najdete doporučení a dnes se zaměřím na schrnutí, které máte na stránkách 9 až 10. Jak víte, genderová strategie rovnosti v Evropské unii se zaměřuje na všechny oblasti mainstreamingu a na konkrétní opatření. Nová strategie nám umožní zhodnotit, zdali tato základní architektura je nadále vhodná. Zjistili jsme, že ano a že duální strategie poskytuje skutečně širokou škálu nástrojů pro řešení velice komplexních a trvalých otázek genderové rovnosti. Přístup mainstreamingu znamená, že tento přístup se dá řešit napříč politikou EU v případě, že je nalezena politická vůle. EU může směšovat povinné i v nějaké nástroje v celé řadě okruhů pro řešení konkrétních otázek. V rámci strategie 2010 až 15 legislativní kroky nebyly tak e, silné, ale nadále by měly uh, být brány v úvahu tam, kde je to případné. V konkrétních oblastech je nutné se zaměřit na jasná pravidla a očekávání všech zainteresovaných stran s tím, aby EU nadále posilovala minimální standardy napříč EU, aby eh, břemeno a zatížení bylo rozměněno napříč členskými státy a zajistili hrací pole rovné pro všechny hráče, abychom mohli eh, dosáhnout pokroku. Tím je například eh, nařízení v rámci hm, programu 2020, kde jsou povinné cíle, jsou výzvou pro všechny členské státy v oblasti, kde ještě velkého kroku do posud nebylo dosaženo. Tato nařízení jsou zároveň velkou výzvou pro všechny členské státy. Takže jsme svědky toho, že závazná legislativa i měkká opatření sehrávají svou roli a duální přístup, který je základem architektury pro genderovou politiku, jsou nadále nezměněné v nové strategii. Strategie roku, ro, v letech 2010 až 2015 prioritizovala pět oblastí a výroční zpráva poukázala na to, že došlo k určitému pokroku, nicméně nekonsistentnímu. Přijetí nové strategie umožňuje mu Eh, zohlednit oblasti pokroku a ty, které eh, nebyly natolik rozvinuty a kde bychom měli klást důraz v následující strategii. Je také třeba se podívat na genderové strategie, na možnosti, nástroje a zvážit potenciální zlepšení jak v institucích EU, tak v členských státech. Je třeba také poznamenat, že Rada už vyzvala členské státy v prosinci roku 2013 k zachování eh, mechanismů v jednotlivých státech. Za to strategie by měla zohlednit i tato doporučení. Obecně pro EU jsou naše doporučení eh, směrem evoluce, spíše než revoluce eh, pro mechanismus podpory rovnosti a to na základě už stávající strategie. Takže monitorování genderové politiky je zásadní, protože řešení příslušných otázek je velice komplexní a složité. Není zjevné často, kde bylo dosaženo pokroku a kde eh, ta cesta vedla zpět. Od poslední strategie EU doplnil expertní kapacitu pro tuto oblast vytvořením nové agentury Evropského institutu pro genderovou rovnost. IGAL už eh, má skutečně velký a významný dopad. Mnoho z eh, této práce bylo začleněno do výstupu z tohoto workshopu. Takže AIGA může být skutečně užitečná jak pro parlament, tak pro komisi a radu. Navrhujeme, aby nová strategie zohlednila AIGU a využila ji do maximální možné míry pro pochopení e, potenciálních řešení. Čili jakým způsobem eh, nejvíce využít tento zdroj pro dosažení co největší možné efektivity. Efektivní monitoring závisí na eh, spolehlivých údajích. Tady máme velké mezery, zvláště co se týče násilí na ženách. Nemáme úcelný obrázek pro robustní um, povědomí o členských státech. V otázce násilí. Tady probíhá diskuse na téma nejlépe využitých údajů a experti a politici zároveň volají pro naléhavosti významu um, řešení této otázky v, na úrovni dat a údajů. To by bylo možné tí, vytvořením cíle pro řešení této otázky. Index genderové rovnosti zahájen jako v roce 2013 byl přivítán jako nový krok v monitorovací kapacitě. Umožňuje genderovou rovnost eh, monitorovat, jak v EU, tak v členských státech. Je to sofistikovaný nástroj založený na spolehlivých údajích. Doporučujeme, aby tento index se stal součástí nové strategie jakožto monitorovací mechanismus, aby členské státy EU e si stanovily cíle pro dosažení lepší rovnosti v klíčových oblastech, které jsou jádrem tohoto indexu. Genderový training, školení, na základě údajů a nám dává lepší přehled toho o tom, Eh, co je k dispozici, to schrnujeme v příloze 3. Nyní je možné vidět mezery eh, v oblasti vzdělávání. Je třeba identifikovat praxi pro zlepšení v rámci strategie. Doporučujeme členským státům i Unii věnovat větší pozornost této oblasti, aby byly k dispozici dostatečné kapacity pro splnění ambiciozních cílů nastolených v strategii. Zároveň hodnotíme dopady posílené rovnosti. V rámci hodnocení dopadů existují určité slabiny. Ty je třeba řešit. Komise by mohla využít co nejlepší možné praxe tam, kde je toto hodnocení efektivní. Mělo by být možné také podpořit členské ztráty, protože v některých členských státech eh, se této oblasti nedostává. Nyní se podíváme na stereotypy. Máme dost důkazů o tom, že stereotypy porušují politiky rovnosti eh, pohlaví, omezují totiž volbu a možnosti. V této oblasti by měla Evropská unie jednat. Je to skutečně složitá oblast z hlediska pravomocí, protože co se týče médií, tady mají příslušnost členské státy. Zároveň je třeba brát v úvahu svobodu projevu. Nicméně je třeba zacílit určité intervence tam, kde některé členské státy by si přáli jednat, aby omezili sexistní reklamu, tam, kde přístup EU eh, by lépe napomohl neporušování pravidel jednotného trhu. Doporučujeme, aby došlo k proskoumání této oblasti. Zároveň podporujeme doporučení z roku 2010 EU, aby byla vytvořena monitorovací skupina pro eh, společné definice a pochopení toho, co znamená sexistní reklama. Nakonec rozpočty pro oblast genderový, genderové rovnosti. V této oblasti došlo k velkému vývoji v posledních letech od doby poslední strategie. Rozpočty rozhodně nejsou genderově neutrální. Ehm, mnohé politiky mohou být porušeny netransparentními nebo špatnými rozpočty. Ehm, Pro zkoumání rozpočtu a všech položek z hlediska genderu ehm, by umožnilo rovné vydávání um, financí ve všech oblastí a to spravedlivým způsobem a ne na úkor jednotlivých položek. Toto bylo zdůrazněno také proto, aby byly procesy eh, transparentní a aby bylo naprosto jednoznačné i skládání účtů a odpovědnost. Čili chtěli bychom aby parlament i rada podpořená komisí zavedli položku genderového rozpočtování, jak do rozpočtu, tak do mnohaletého rámce. Jak jsme identifikovali v naší zprávě, výzva Rady pro zavedení genderového pilíře pro Evropu 2020 eh, by měl být také zohledněn. Rozhodování v dobách krize je zvlášť netransparentní a genderová rovnost tak eh, upadá navzdory následující ekonomické obnově. Systematicky bychom se měli podívat na genderové oblasti především v, obdobách, v dobách krize, tak jako i e, v dobách mimo krizi. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám mnohokrát, paní profesorka Beverič. Nyní máme příležitost jako poslanci, abychom položili otázky. Paní profesorce, máme 20 minut dispozici. Prosím, kdo si přejete se zeptat. Mhm, mhm, ah, Máme otázku, prosím. Magyar nyelven szeretnék beszélni, magyar képviselő vagy. Já budu mluvit eh, maďarsky. Jsem maďarská poslankyně. V Evropské unii, v mnoha zemích, i u nás v Maďarsku, je mnoho lidí a zejména žena dětí, které žijí v chudobě. Hovoříme o Evropě a přitom v ní panují veliké rozdíly mezi těmi šťastnějšími západními zeměmi a těmi, které jsou na východě a považují se za méně šťastné. Takže to mohou být lidé, kteří využívají eh, tuto místnost jako kavárnu. Ehm, možná, že pak můžeme pozvat na kávu, ale oni tu teď dělají hluk a narušují průběh e, zasedání. Nicméně, jak jsem e, o tom říkala, některé ženy v některých zemích jsou v podstatě nuceny, aby opustili svou rodinu a přestěhovali se do bohatších zemí v Evropské unii a tam pracovali jako otrokyně. To je ten osud, který je tam čeká. A to proto, aby unikli z té zoufalé chudoby, někdy žijí tedy jako mm, domácí služky a velice často se stávají obětmi s obchodování, obchodování eh, s bílým masem, anebo se s nimi zachází jako s prostitutkami. Takže bychom si měli vytvořit tedy opravdu jednotný obrázek, ale vidíme, že tu jsou obrovské rozdíly mezi situací, které čelí ženy v jednotlivých členských státech. Jak už jsem uvedla, lidé žijí opravdu ve velice bídných eh, podmínkách. Eh, mám teď na mysli tedy konkrétně ženy. Před eh, půl hodinou jsme prohlasovali obrovskou částku pro genderový mainstreaming a pro vzdělávání a školení, ale stovky miliony eur to jsou, to jsou peníze, které se vynakládají na Eh, tato témata, ale jaký užitek to má, jaký to má prospěch pro ženy v Evropě. Pro ženy, které žijí v bývalých socialistických a komunistických ženách a žijí v chudobě na jihu Evropy. Pokud bychom to mohli schrnout, jaký je tedy výsledek toho obrovského vynakládání prostředků na, ta, do těchto oblastí. Co se zlepšilo? Jaký zlepšení bylo dosaženo? Jaký je vztah mezi obrovskými částkami peněz a každodenním životem eh, obyčejných žen, zejména v postkomunistických zemích nebo zemí, které jsou chápány i jako eh, eh, země na druhého sledu? I, I think this is... Já si myslím, že to je téma, které velice jasně ukazuje význam genderového mainstreamingu. Některé politiky v EU, jako Evropský sociální fond nebo eh, Fond sociál, eh, regionálního rozvoje, které umožňují vynakládat prostředky na tyto iniciativy. Velice důležité je, abychom v nich vždycky sledovali genderové eh, problémy, genderové aspekty a myslím, že genderové rozpočtování ze všech rozpočtů EU a genderový mainstreaming a také monitorovací nástroje mají zajistit, že veškeré prostředky, které jsou vynakládány, aby měly skutečný uh, Eh, dopad na ženy a možná také na různé skupiny žen, eh, na ty, které jsou nebo mohou být někde hm, zvláštním, specifickým způsobem vyčlenovány. To je zapotřebí monitorovat, potřebujeme transparentnost a potřebujeme jasně vidět, jaký dopad to má na muže, na ženy, na jednotlivé skupiny ve společnosti, o kterých víme, že v současné době žijí ve velmi znevýhodněných podmínkách. Děkuji vám. Další dotaz paní Ayala Sender. Gracias, presidenta. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout eh, tuto prezentaci. Chtěla jsem se otázat paní profesorky Beverič eh, na to, že nedávno v případě Španělska, a to je údaj z Eurostatu, se žádalo, aby do výpočtu HDP byly započítány i položky, které jsou velice specifické. Například vše, co je výsledkem nebo výnosem z prostituce, a e, také výnos e, z obchodování e, s kontrabandem nebo s lidmi a přitom my jsme velice proti takovémuto druhu nelegálních obchodů. Teď se hovoří o genderovém rozpočtování a měli bychom tedy mít na mysli, že toto zaúčtování transakcí pocházejících z prostituce by bylo jakýmsi rozpočtováním genderu. Nicméně to nemá pozitivní aspekt, naopak má to dopad negativní. To je tedy můj první dotaz. Já jsem také ve eh, výboru pro rozpoč, eh, rozpočtovou kontrolu a vy jste hovořila o tom, že genderový, genderové rozpočtování zlepšuje tra, eh, transparentnost, zodpovědnost a kontrolu ze strany veřejné zprávy. Chtěla jsem se tedy zeptat, jakým způsobem se tak děje. Můžete nám uvést nějaký konkrétní příklad, protože často transparentnost parlamentu je chápána tak, že jak se kontroluje eh, vydání eura. Ale jde o to, eh, že bychom chtěli vědět, jaké to má výsledky, protože ten, kdo hovoří o transparentnosti, často nechce hovořit o e, dopadech, protože bychom tak mohli hovořit o tom, že například určitý rozpočet se nevyužije, hovořilo by se o rizicích využití určitých prostředků Nicméně bylo by dobré toto vědět a z důvodu transparentnosti bych to chtěla vědět. Mohla byste nám to vysvětlit? Často se kontroluje e, rozpočet jen z účetního hlediska, nekontroluje se e, podstata o nich politických rozhodnutí, jestli tedy mají nějaký výsledek a občas to přináší určitá rizika takovéto rozhodování. Děkuji. Uvedeme několik příkladů genderového rozpočtování, tak jak se provádí v některých členských státech a mezinárodních organizací, a to už je v naší příloze dvě při této, u této zprávy. Já, jak jsem říkala, rozvíjí se dobré, osvědčené praxe, nicméně zapotřebí zajistit, že to bude mít skutečně efekt, že to bude účinný mechanismus. A není to ještě dostatečné chápání a porozumění toho, jak to mm, provádět. Je zapotřebí využít ty prvky, které již máme k dispozici eh, v našich rozpočtovacích procesech. Jak eh, vidíte, ten problém spočívá v tom, že se vynaloží peníze na určitý problém, který tyto prostředky mohou mít určitý dopad, jak už tedy uvedla kolegyně. Eh, v některých členských státech a máme za to, že ty peníze eh, nějakým způsobem tam byly nasměrovány. Ale my ještě v podstatě nevíme, zda se tak skutečně stalo. Eh, genderové rozpočtování nám umožňuje, abychom se konkrétně tázali ohledně rozpočtu, kolik peněz se dostalo do, do takových a takových skupin například. A můžeme monitorovat, zda se to skutečně stalo či nestalo, proč se tak tomu nestalo. Eh, co zabránilo eh, vynaložení těchto prostředků pro onu skupinu? A můžeme zjistit, co přímo na místě eh, bylo vynaloženo. Takže transparentnost pochází z toho, že sledujeme obě dvě strany rovnice. Jedná se jak o rozhodování na vysoké úrovni, tak na skutečných, prosp- skutečném prospěchu, který toto rozhodnutí má nést pro patřičnou skupiny. Eh, může se stát, že někdy se ke finálnímu nebo žádnému příjemci nedostanou ony prostředky eh, zapotřebí, abychom se na to ptali. Jednou z těchto možností, jak se prodrat tím rozpočtem až na samý konec je právě genderové rozpočtování. Zda se to dostalo k ženám, mužům, ke specifickým skupinám, jak to vlastně fungovalo. Thank you. Děkuji. Dotaz eh, mimo mikrofon. Please microphone if you want to ask. Můžete si prosím vzít mikrofon? Eh, de la primera pregunta que le he hecho en relación, decir... Mm, eh, ta první otázka, vzhledem k tomu, že vy jste expertka na genderové rozpočtování, co si myslíte o návrhu nebo o tomto mandátu? Španělská vláda v té situaci nemohla dělat nic jiného započítala do HDP, tedy španělská vláda, i transakce, ekonomické transakce, jako pozitivní věc. A započítala tedy výnos z prostituce do HDP. Je tu určitý mandát a statistika od Eurostatu, které do HDP započítávají i výnosy z prostituce. Já nejsem ekonomka a proto teď se nechci zabývat eh, technickými záležitostmi. Eh, teď nejde tedy konkrétně eh, o prostituci, ale o různé druhy zisku, které se nemusí ocitnout v účetních knihách. Jde o to, kdo trpí újmu nebo kdo má nějaký zisk z určitých transakcí. Aby genderové rozpočtování bylo velice efektivní, je zapotřebí všechno sledovat, ale také je zapotřebí zohlednit tu viditelnou ekonomiku. Vy přicházíte s velice eh, složitou otázkou, to není jen eh, otázka genderová, je to velice rozsáhlá otázka pro eh, různé druhy ekonomiky, které, kterých se to týká. Vzhledem k tomu, že nejsem ekonomka, k tomu nemohu už dál nic říct. Uh, Děkuji vám, paní profesorko. Eh, pokud nemáte dalších otázek k tomuto tématu, budeme pokračovat v našem semináři. Jako další eh, promluví eh, odbornice na nezávislost a pozici žen na pracovním trhu v Evropské unii, paní profesorka Marcella Corsi z Univerzity La Sapienza z Říma. Prosím, máte slovo. Děkuji, jsem velice ráda, že jsem mohla dostat slovo a že jsem dnes s vámi na začátku nové, nového parlamentního eh, cyklu. A je to i nový, nový obecně nový postup v v Evropském parlamentu. A mám velice málo času, takže se i já odvolávám na dokument, který jste dostali v té eh, verzi, který začíná na straně 38. A především vám doporučuji eh, tam, kde já cituji tabulky, abyste se podívali na, eh, na ten materiál tištěný, protože jako vždycky ty průsvitky nejsou nikdy dokonalé, takže tam eh, na straně 57 a dál uvidíte všechny tabulky a to vám pomůže se lépe zorientovat v mém eh, mé přednášce. Samozřejmě, že budu velmi stručná vzhledem k času, který máme. Takže hovoříme o ekonomické nezávislosti žen a především o jejich eh, úloze na trhu práce. Je to samozřejmě eh, jeden z nejdiskutovatelnějších aspektů v genderové ekonomice a na rozdíl od kolegyně předcházející, já jsem ekonomka. A právě proto, abych eh, byla zcela jasná a abych eh, vám předala tu zprávu srozumitelně, tak jsem se rozhodla, že tuto analýzu soustředím na některé zvláštní aspekty, které vám zde přednesu. Ale v každém případě e, musím víc určitého údaje. Určitě vy všichni, vzhledem k tomu, že se zajímáte o tyto tématiky a zajímáte se o institucionální záležitosti, tak e, existuje problém, e, který se v čase vrací, a to je marginalizace ženy, pracovnice uvnitř pracovních trhů našich zemí. Ty situace se samozřejmě vyvíjejí v čase a mají různé formy, ale ten základní údaj zůstává, je to velice vážné. Má to různé formy a jedna z nejdůležitějších forem je eh, segregace, to je vysoká koncentrice žen v určitých typech prací eh, výrobních, které jsou charakterizovány eh, nižšími platebními úrovněmi. To je například příklad to o němž se zmínila e, maďarská poslankyně, to je jistě e, případ, který my také známe v Itálii, například ty pečovatelky, o tom se často v Itálii hovoří. E, je to tedy segregace a marginalizace žen, které pracují za velice nízké platy. A tyto úrovně platové se díky, tedy do, v dopadu krize ještě zhoršují, jak uvidíme, tak to má dopad i na eh, genderovou mhm. otázku, i například penzí. Bude to i další část moje prezentace, jak uvidíte z té zprávy, kterou mám ze přednáším. Eh, jak to všechno můžu shrnout? O tom se již hovořilo. Eh, Evropský institut pro rovné příležitosti udělal obrovský krok kupředu a vytvořil určité indikátory, Gender Quality Index. A když se podíváte na tabulku číslo jedna, kterou já jsem vložila do mé prezentace, tak tam uvidíte tu syntetickou eh, prezentaci podle toho eh, indexu kvalitativnímu. A to nám říká, že tento index se mění od jedničky do sta. Když se podíváme na eh, evropské údaje, tak ten index jako kolektivní pozici nám dává 54. Takže my jsme tak víceméně nad polovinou Eh, té naší cesty ke stejným rovným příležitostem. Tak to už samo stačí jako úvod k našemu hovoru. A když se na to podíváme na ty různé rozměry, které ten index pokrývá, tak eh, v těch dvou částech, o kterých budu hovořit, to je práce a potom a potom nezávislost, ekonomická nezávislost žen i z hlediska příjmu, tak vidíte, že ty situace je trošku lepší než obecní index, ale jsme na 69. Čili i tady, i tady vidíte, kolik práce ještě před sebou máme, eh, než dosáhneme nějaké opravdové rovnosti. A to říkám jenom proto, abyste synteticky eh, věděli něco o, o té práci, kterou zde dnes já a moje kolegyně prezentujeme. Takže tento typ hodnocení nemůžeme dělat bez toho, že bychom vzali v potaz dopady krize. Samozřejmě vy to víte, parlament, Evropská komise a další mezinárodní instituce věnovaly obrovskou pozornost dopadu eh, krize na genderovou otázku. Co eh, krize působí v této situaci? V tomto okamžiku můžeme jenom říci, že to je ještě proces, který není ukončený, vy to dobře víte. Čili je to eh, hodnocení ještě neukončené. První eh, věc, kterou bych ráda připomněla, protože eh, bych ráda upozornila na to ti, kteří ještě neslyšeli, že eh, krize nás upozorňuje na paradoxní záležitosti, na záležitosti, které jsou z určitého hlediska také nebezpečné, protože krize vlastně snižuje rozdíly genderové a někteří by si mohli myslet, že díky tomuto zbližování, tomuto snižování eh, rozdílů mezi v té genderové problematice je pozitivní, ale není tomu tak. Protože na, my všichni, všem se nám daří vlastně hůř, mužům i ženám. A to eh, se potom projeví tak, že ty indikátory eh, rozdílů se zdají být zblížené, ale tomu tak není. Ta situace je mnohem komplexnější, nežli eh, to, co vám dnes eh, budu moci sdělit, ale v té mojí zprávě máte i spousta bibliografických eh, odkazů, takže pokud to budete chtít prohloubit, máte možnost. Čili ta situace Eh, nám ukazuje, že se tady eh, snižují rozdíly mezi ženami a muži, ale je to proto, že nám všem se daří vlastně trochu hůř. V jakém směru se tedy tyto eh, rozdíly snižují? Já vám ukážu jenom dva grafy, které se týkají hlavních indikátorů na pracovním trhu. Na jedné straně je to podíl účasti žen, jak se tomu říká v italštině, kde vidíme lehký pokles těch rozdílů genderových eh, od roku 2007 do roku 2013 a tento, toto snížení toho rozdílu eh, můžeme sledovat tam, kde se hovoří o zaměstnanosti. To, jak víte, je úplně zásadní indikátor, co se týče strategie Evropa 2020 a všemu, co tomu předchází. A i tady ten eh, podíl zaměstnanosti ženské a mužské, to jsou samozřejmě údaje do roku 2013 Eurostatu, tak se zdá, že eh, tyto dva indikátory se blíží, protože v podstatě se ale zhoršuje mužská zaměstnanost. Eh, stejně to samé vidíme u nezaměstnanosti. Vidíte tady ten rozdíl původní, odkud vyšly ženy, ty byly mnohem výše postaveni než muži v tom zaměstnání. A Tady eh, ta křivka stoupá, jak už to bylo řečeno několikrát i v diskuzi v Americe. Eh, to bylo <clears throat> poznamenáno jako crisation, co znamená, je to krize vlastně, eh, která postihuje hlavně muže. A my ale víme, že ta krize postihuje vlastně i ženy, protože postižné sektory nejsou jenom ty z hlediska segregace nejsou jenom posti, nepostihuje jenom ty, kde nejvíc pracují muži. Ale v podstatě postupně se ta krize dotýká i služeb, které, jak známo, jsou sektorem, kde jsou široce zastoupeny hlavně ženy. Čili vidíte částečně toto uh, zobrazeno i v posledních uh, Eh, třech měsíců, kde opět vidíte, že ten graf žen opět eh, stoupá nad tím grafem, který se týká mužů. Samozřejmě to se musí kontrolovat v průběhu času, abychom si byli jisté tím, jak tato krize bude mít vlastně vliv na situaci mužů a žen v pracovním procesu v příštích tří měsících. Potom eh, podle toho se také odvíjejí politická rozhodnutí, která budou muset být přijata. Tak to je první údaj. A další údaj, který je důležitý a musíme si ho připomenout, to je Kvalita práce a kvalita práce se zhoršuje. To bylo dokázáno velice dobře z poslední zprávy Eurofund a to i na úrovních jednotlivých zemí. Zde hovořím hlavně za moji vlastní zemi, protože v Itálii bylo dokázáno z jedné zprávy eh, našeho institutu ISPOL, který eh, po třetí vypracovává eh, výzkum o kvalitě práce. A proč se zhoršují tyto podmínky? No právě proto, že se čelí eh, krizi a horšují se pracovní podmínky. A stále více používá jenom částečná pracovní smlouva, ale eh, je to jenom alternativa k tomu, aby se eh, pracovníci, aby se jim nedávala výpověď. Hovoříme o Samozřejmě existuje také částečný pracovní úvazek, který by mohl podporovat ženskou zaměstnanost, ale tady se jedná o nedobrovolnou, o nedobrovolný částečný uh, úvazek, který se týká hlavně mladých lidí, kteří většinou ještě nemají možnost mít práci na plný úvazek a musí tak uh, odkládat svá rozhodnutí na vybudování rodiny. Čili jedná se o nedobrovolnou částečnou pracovní smlouvu, která se týká především žen a hlavně mladých žen a je to nedobrovolná záležitost. I když se podíváte na údaje, a já vám ukážu e, k tomu také graf, a tam to uvidíte ale lépe v té tištěné zprávě, já jsem to musela trošku upravit pro e, ty průsvitky. Takže tam uvidíte rozdíly genderové a i tam uvidíte, jak se e, ty věci zhoršily. A další důležitá věc, která se týká Eh, zhoršení pracovních podmínek je, jsou pracovní smlouvy, které nejsou definitivní. A to v mojí zemi je obrovská, mm, obrovská potíž a s tím politika na vyřešení pracovních problémů se bude muset potýkat. Čili opět se jedná o to, že se poskytují hlavně atypické kontrakty, kontrakty v různé formě, netypické na, na dobu určitou a to se týká hlavně žen a mladých žen. A tyto kontrakty se, eh, jsou dnes eh, vlastně jediným způsobem, jak ženy mohou vstoupit na pracovní trh a eh, tyto tyto smlouvy se potom prodlužují různými mechanismy legislativními i na velice dlouhou dobu. A to zase postihuje hlavně ženy. A postihuje to ještě víc nežli muže. Protože kromě tedy uh, pohlaví těchto subjektů, ještě si vezmeme v potaz věk, tak uvidíme, že to pro mladé lidi je obrovsky negativní a to všichni v naší zemi i osobně zakoušíme. Takže toto jsou grafická zobrazení musíte se dívat, eh, podívat podrobněji na ty eh, materiály, které jsme vám dodali, protože takhle rychle to tady projíždíme a není to tam úplně dobře zřetelné. Čili to byl první bod, čili ten první cíl eh, mé prezentace. Chtěla jsem hovořit právě o postavení na pracovním prvu. Eh, nyní se podíváme na to, jakým způsobem krize dopadá tedy na eh, trh práce, na muže a na ženy. To jsem eh, právě projednala. A druhé téma, kterému bych se ráda věnovala, a to se také týká těch indikátorů, o kterých jsem hovořila na začátku. A v tomto případě se opět jedná o EG, a to je gender pay gap. To je téma, o kterém se v Evropském společenství mnoho hovoří. Evropská komise Eh, také díky vaší aktivitě se o to velice zajímala. A výsledek je, že eh, zde ta situace stagnuje. Nevylap, nevylapčila se situace. Když se podíváte na grafické zobrazení, a to je trošku jednodušší, takže já vám ho tady ukážu, podívejte se na EU, to je konfrontace srovnání 2008 až 2012 a evropské, podle evropských údajů my tady máme 16-17%, to je poslední údaj, který máme z roku 2012, protože ty údaje o odměňování jsou vždycky ve spoždění, takže tady hovoříme o roku 2012 a máme údaje 16,9, čili ta situace je víceméně stagnuje. Eh, Uplynuli 4-5 let a žijeme v hluboké krizi a indikátor tohoto typu nebyl nějak změněn. Čili co stojí za tímto fenomenem? Samozřejmě na toto téma existuje eh, mnoho, mnoho prací a jsem na ně také odkázala ve své zprávě, ale ráda bych zdůraznila rychlostě několik věcí. Především eh, to, co jsem řekla o situaci mužů a žen na trhu práce, má samozřejmě dopad i téměř bezprostřední na rozdíly eh, genderové, ale v podstatě tomu tak eh, přímočaře úplně není. Studie vlastně nedokážou prokázat automatickou vazbu mezi situací eh, mužů a žen na pracovním trhu a jejich odměňováním. Zatím je ještě spousta jiných věcí. Samozřejmě je to důležité, ale vždycky tam je ještě něco jiného. To no, co se v literatuře nazývá často diskriminací a já o tomto problému teď nebudu hovořit. Ale vztah mezi rozdíly v platbách pro ženy a muže a mezi zastoupení mužů a žen na pracovním trhu, to je velice komplexní problém. Tam jsou faktory individuální. Ale já bych se ráda chytla tedy jednoho aspektu v mé prezentaci a to je, to je náklad na to, když chcete mít dítě. A to je jiná věc, která se netýká tak úplně trhu práce, ale částečně to i s tímto problémem eh, souvisí. Je ověřeno, že pro ženy mít eh, dítě je veliký náklad a tento náklad se eh, promítá do jejich, do jejich platu. A zde můžeme říct, že existuje silná vazba mezi tím mít dítě a nebo a znamená to, že mít dítě znamená, že je člověk diskriminován na uh, úrovni platu. To je důležité, já bych to rada zdůraznila. A potom na uh, základě požadavků uh, mého úřadu mě poprosili, abych, ho, abych prohloubila ten prvek, kde se hovoří o tom, zda to, že žena je zapsaná nebo ne do odboru, může mít nějaký dopad na, platební, na úroveň platu té dané osoby. Je to samozřejmě je naprosto zásadní pro domácí pracovnice, protože ty většinou pracují na černo a vůbec se nemluví o tom, že by mohly být v nějakých odborech. O tom hovořila také eh, ta poslankyně. Ale studie, které my máme k dispozici, eh, já jsem se o tohle to nezabývala přímo, ale eh, cituji jenom ty výsledky, které jsem obdržela, tak z těchto studií vyplývá, že když člověk pracuje v, ob, v v odvětvích, kde odbory mají silnou pozici, tak to ochraňuje ty ženy a um, existují tam potom menší rozdíly v platebních v platech mezi muži a ženami. Zatímco u eh, sektorů, kde eh, odbory nejsou eh, zastoupeny, tak tam ty platy pro ženy jsou mnohem nižší. A toto je poslední bod, kterým jsem se zabývala v mé zprávě. A toto je gap, který bych vám ráda zdůraznila a pokládám to za velice znepokojující. Toto se málo analyzuje, ale má to větší dopad, když se podíváme na genderové problémy, a to nejenom z hlediska pohlaví, ale i z hlediska věku a i z hlediska věku je třeba se podívat na to, jak je naš, jaká naše perspektiva v pracovním světě. Všichni jednou odcházíme do penzí a tyto penze se velice liší. Máme první, druhé pilíře, máme různé systémy a já nepůjdu teď do, tej, do detailu těchto systémů, ale fakt je, že když na základě eh, penzí, které jsou současně a měříme tam rozdíly mezi tím, co má muž a co má žena v, při odchodu do penze, tak vidíme, že ten rozdíl je téměř eh, dvojí. Čili na dlouhou dobu, když bychom se podívali na ty rozdíly v dlouhé perspektivě, tak ty rozdíly mezi penzí žen a mezi mužů se velice zhoršily. My víme, že ženy žijí déle, ale žijí hůř žijí vlastně špatně, protože potom jsou nemocné, jsou závislé a mají v podstatě eh, jedinou věc, která je chrání, a to je jejich penze. A samozřejmě často se stává, že žijí osaměle, čili závisí jenom na té nízké penzi. Eh, samozřejmě to znamená, že ty ženy pracovaly často méně a to bylo, eh, to se odvozuje často od toho, že měly děti, takže museli odejít z trhu práce a to samozřejmě poškozuje i jejich eh, potom eh, penzijní eh, skutečnost. Já jsem konzultovala, konzultovala kolegy z Evropské komise a zdravím zde i zástupce komise, kteří jsou dnes a my jsme se tam zabývali tímto rozdílem v penzích v Evropě a existuje tam opravdu složitá vazba mezi, řekněme, mezi kariérami, které jsou přerušeny. Ženy musí tyto kariéry přerušovat kvůli dětem a tím pádem jsou tam obrovské rozdíly i v penzijním odměňování mezi muži a ženami. A v mé zprávě jsem vypracovala i jednu tabulku, kde se odkazuje na tu zprávu, kterou jsem citovala a tam je vidět, jak ve všech evropských zemích eh, z tohoto hlediska je eh, opravdu ta, eh, jsou opravdu ty penze nižší eh, u žen a u mužů. Takže já to uzavírám, mám ještě pět minut a ráda bych dala několik doporučení. Ráda bych vás vyzvala, vzhledem, že začínáme novou práci v Evropském parlamentu a představte si, že máme před sebou růžovou budoucnost já se inspiruji na ten eh, koncept eh, New Deal Rooseveltský po velké krizi z roku 29, po velké americké krizi. My jsme v současné době prožíváme jednu z nejhorších ekonomických krizí, které evropské země prožívají, ale je to také velká příležitost, jak se zamyslet nově nad novými možnostmi, které se mm, naskýtají. Já jsem vám údaje poskytla, i když velmi stručně je jasné, že tímto směrem musíme jít, říká to dokonce i Mezinárodní měnový fond. Čili a ten, jak vy víte, není zrovna instituce, která se zabývá genderovými otázkami. Čili z těch údajů, které jsem vám poskytla, vyplývá, že pokud my budeme investovat do e, směru takového, že budou investice genderizované, to znamená, že se vezme v potaz, vezmou v potaz veškeré ty prvky, které, o kterých jsem hovořila, tak by Evropa mohla růst o 2,4% víc Eh, ať už jakýkoliv růst eh, budeme mít do roku 2030. Čili je tady opravdu možnost vylepšení v každém případě, jaká, jakýkoliv růst nás očekává, pokud uděláme investice s ohledem na genderové problémy. A já samozřejmě zde eh, se odkazuji na to, co, o čem hovořilo irlandské předsednictví. My očekáváme analýzy, které budou eh, které budou dobře hodnoceny ze strany komise. Čili je třeba, abychom hovořili o, eh, o našem plánu, o plánu, tedy tom růžovém plánu, genderovém, já používám ten anglický termín, a to bychom měli vzít jako odkaz a podle mě je to dobrý start pro nové období. A co tedy v praxi udělat? Eh, investice do sociálních infrastruktur protože už eh, jenom zaměstnanost eh, podporuje potom kvalifikovanou ženskou zaměstnanost. Jako vždycky, my to říkáme vždycky ve všech schůzích, že je třeba přijmout opatření, které by napomáhaly péči o děti. A to všechno tedy eh, je potřeba posilovat náklady na školky, na školy, tam, kde je potřeba podpořit jak soukromé, tak veřejné struktury, budeme jistě hovořit i o barcelonském plánu, rozhodně nebylo zrealizováno všechno. Mnoho věcí je třeba investovat, ale nejenom proto, abychom sladili eh, práci žen a rodinný život, ale abychom usnadnili i vstup nových žen na pracovní trh do eh, trhů, kde eh, ženy vždycky byly přítomny. Ženy nové, ženy, které vstupují na trh, jsou ženy, které uh, mají eh, vzdělání a jedná se o to, že potřebují eh, dobré pracovní příležitosti a nepotřebují jenom vstupovat do nějakých podmínek, kde budou jenom zneužívány. Čili zlepšit pracovní podmínky pro ženy a vytvořit dobrou eh, ženskou zaměstnanost. A to se týká tedy budoucnost mnoha našich mladých žen v našich zemích. Takže když já se obracím k těm základním aktérům v této situaci a já tady eh, uzavírám, já se eh, omlouvám, že mluvím tak rychle, ale ty národní vlády, které vy zastupujete a parlamenty národní, s kterými vy spolupracujete, by eh, se měly zasadit o to, což také říkám ve své zprávě, by se měly zasadit o to, aby přizpůsobili daňové politiky tímto směrem, aby napomohly vstupu žen na pracovní trh. A to může udělat, můžeme udělat formami eh, individuálních daňových opatření, která nemusí být jenom orientovaná směrem k rodině, ale také k jednotlivým subjektům. Eh, Měli by se zaměřit na eh, ženy, které pracují, nebo na ženy, které vlastně jsou závislé na na jiném příjmu, tedy na příjmu například manžel, na příjmu manžela. Může používat specifické formy, e, daňové úlovy, hlavně u těch, kteří mají nízké e, příjmy, a to se týká hodně žen, a měli by vzít v potaz i různé typy smluv pracovních, tak jak jsem o tom hovořila na začátku. Evropský parlament, to jest vy, jak už se kolikrát udělali, a já vás vyzývám, abyste v tom pokračovali. Evropský parlament by měl eh, pokračovat eh, v této cestě s tím velkým snem v hlavě, že zapojí všechny aktivní subjekty eh, pro to, aby odstranil veškeré distorze na pracovním trhu a použít jak legální prostředky, které musí ty eh, subjekty všechny dobře ještě znát. Je potřeba, aby ty mladé ženy eh, věděly, jak postupovat na trhu práce, protože často to nevědí. Je třeba jim poskytnout podpory a zde se vrátíme zase k transparenci. O tom bychom mohli hovořit i dále, ale je potřeba bránit eh, instituce pro rovné příležitosti, protože krize toto všechno ohrožuje, protože Eh, instituce eh, rovnosti genderové jsou pokládány za luxusní a v období krize je nikdo nebrání. A eh, tím uzavírám. Pro Evropskou komisi je důležité, aby tímto způsobem postupovala i směrem takovým, který by umožnil dojít k novým indikátorům genderovým. Tito indikátory GAP, e tak jak já jsem to citovala, ty je třeba vzít v potaz, ale můžou to být taky zavádějící indikátory. Je potřeba je doplnit. Eh, Evropský, mm, Evropská rada eh, toto ví, existuje úžasná eh, práce a je důle, v tomto ohledu a je důležité, aby komise v tomto, v tomto směru pracovala ale eh, důležité, aby i vy, abyste se o to zasadili. Já bych ráda viděla indikátory J, tedy těch jedných rovností, eh, také v jedné eh, z těch zpráv evropského semestru. Děkuji. Muchísimas gracias, profesora Corsi. Es cierto que... Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní profesorko Kozit. To je velice zajímavé téma. Já vám mnohokrát děkuji za přednesení příspěvku. A myslím si, že nazral čas, abychom dali slovo dalším kolegům a kolegyním. Máte dotazy na paní profesorku? Paní Hed? Previt? Rozhodně prosím o stručnost, protože máme spoždění. Děkuji mnohokrát. Já nevím, jestli je tady někdo další, kdo by cítil takovou frustraci jako já. Víte, já si vzpomínám prázdniny jsou za námi, že my jsme ve Švédsku skutečně trávili eh, hodně času na, v tomto politickém programu a na jeho zařazení na agendu. A je strašně frustrující, že jsme se dostali až do roku 2014 a teprve teď opět zase řešíme toto téma, je to věc, která se opakuje rok co rok. Jsou to skutečně složité otázky. Dejme tomu penze. To je snad to nejhorší. Má to jasné spojení s rovností příležitostí napříč. Víte, ve Švédsku ženy během života vydělají asi o 6 milionů méně než muži v průměrně. Je tady skutečně velká mezera mezi odměňováním mužů a žen. A nemůžeme o tom jen tak mluvit. Musíme lidem skutečně pomáhat. A musíme tuto nerovnost uzavřít. A to teď hned. Věci se prostě změnit musí. My o tom mluvíme už tak strašně dlouho a je čas jednat. Dejme tomu, když se podíváte na směrnici o mateřské dovolené, tak to je jedna ze zásadních věcí pro zaměstnanost žen. A studie dokazují, že kdyby ženy měly stejné příležitosti pracovní, jako muži, tak bychom mohli zlepšit naše sociální postavení o 11%. Já si myslím, že eh, je to tak strašně frustrující se dívat teď na tato čísla v roce 2014. Děkuji mnohokrát, pan Marino Pinto. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych se chtěl podívat na některé prvky, které tady zdůraznila řečnice. Chtěl bych poukázat na důvody této situace, protože se v mnoha zemích podobají. My jsme svědky krize a většina obětí krize jsou ženy. Mnohé ženy pracují na několik úvazků. Navíc pracují jako uklízečky, pracují v supermarketech a to není dobře odměňováno. Mnohé ženy musí volit mezi mateřstvím a prací, protože pokud mají práci, kariéru, nemohou být řádnými matkami. Dám vám šokující příklad. Jedna portugalská banka významná portugalská banka byla dvě desetiletí zpřízněna s Opus Dei a nikdy nenajímali ženy. Ve vedoucích pozicích byli pouze muži. Je to tradice, která trvá několik tisíce let. A Teprve po rozsáhlé kritice nastala změna v této situaci. A já se obávám toho, že Evropská komise dává dohromady novou komisi, kde je skutečně málo žen, a to je také šokující. Čili apel z mé strany, tuto situaci musíme odmítnout. Já sám budu hlasovat proti, nezávisle eh, na pozici mé politické skupiny. Já s takovou situací nemohu souhlasit. Víte, v mé zemi je většina populace katolického vyznání. A právě katolická církev často tomuto jevu přispívá. V Portugalsku se modlíme eh, k naší paně z Fatimy. Ale proč oslavujeme panu, která by měla zabránit ženám v kněžství pouze z toho titulu, že jsou ženy. Já, když jsem byl mladý, tak jsem se účastnil svatby, kdy ženy a muži byli odděleni. Ženy museli přísahat pokoru a poslušnost muži. Muži tak činit nemuseli. Protože žena byla považována za majetek muže. A to je typicky evropská kultura, která pochází ještě z doby římského impéria. A je to věc, která v myslích mnoha lidí ještě trvá. A proti tomu musíme bojovat. Dále upozorňuji na další věc. Evropská unie podporuje soukromé podnikání, soukromé firmy. Nicméně tato podpora by měla souviset s přístupem žen k pracovním místům. Dejme tomu, že určité procento zaměstnanců by měly být ženy. Vzpomínám na revoluční vystoupení se sloganem Ženy nesou polovinu nebes na svých bedrech, čili měly by být, mít přístup k ráji, jenže u nás nesou na svých bedrech daleko více a nemají na nic nárok. Jsou mnohé společnosti, kde jsou ženy považovány za zátěž. Je to stejný přístup jako ve starověkém Římě. Ženy jsou považovány za něco negativního, za zátěž, proti tomu musíme bojovat. Nicméně politici eh, takovýto přístup přejímají, ale já si myslím, že politická opatření mohou překonat eh, tento problém, ale my na tom musíme trvat. Děkuji. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní eh, profesorce za tuto velice zajímavou zprávu, ve které nám řekla, jak se rozvíjí trh pro ženy, jaké to jsou potíže pro ženy. A já bych se chtěla zeptat eh, trochu z jiného pohledu. Trh práce se v posledních letech drastickým způsobem změnil také prostřednictvím digitalizace a vidíme, že je tu mnohem více nezávislých eh, pracujících eh, osob eh, samostatně výdělečně činných. A pracují různým způsobem, nemusí například být přítomně na pracovišti. Jsou tu jiné příležitosti, nové, nová pracovní místa nebo pracovní příležitosti pro ženy. Jsou tu tedy eh, více možnosti pro ženy podnikatelky v tomto smyslu. Jsou tu tedy změny na pracovním trhu pokud e, tyto změny nechápeme, tak ztrácíme příležitosti. V našem výboru bychom měli chápat, jaký potenciál přináší svět práce, který se proměnil. Neměli bychom uvažovat jen o obtížích, protože naše ženy mohou být také pozbuzovány k tomu, aby využívali těchto příležitostí. Jsou tu tyto příležitosti různých e, pracovních aktivit a je zapotřebí paní profesorko, abychom zjistili, jaké potenciální možnosti tu jsou, které možnosti nám přináší globalizace a digitalizace. Děkuji. Gracias, la señora Arena tiene la palabra. Děkuji. Já jsem eh, velice ocenila tuto prezentaci. Chtěla bych se zmínit o třech konkrétních bodech, které byly zmíněny. Za prvé, úloha odboru. Vy jste hovořila eh, o, eh, o tom, že odbory jsou více eh, přítomny, více aktivní tam, kde se jedná o veřejnou službu, veřejnou zprávu. A že jednají v podmínkách, které jsou jasně kodifikovány. Ehm, jsou tu nějaké možnosti, které jsou více využívány muži než ženami. A my bychom tedy měli lépe spolupracovat s odbory tak, aby byly kodifikovány podmínky takovým způsobem, aby, aby e, zmizela ta šedá zóna při e, vyjednávání. Potřebujeme určité vzdělání, potřebujeme školení, e, aby ženy mohly využívat tyto jednotlivé formy stejně jako muži. Na tom musíme spolupracovat tedy s odbory. Odbory jsou hodně mobilizovány ohledně restrukturalizací což je většinou v těch oborech práce, které se týkají práce, kde pracují především muži, ne tak eh, ženy. To je škoda. Eh, bylo by to užitečné i e, pro ženy, e, aby se, aby se tedy zvažovaly i ty e, aspekty, které jsou důležité pro ženy v práci. Je tedy zapotřebí, abychom pracovali na rovnosti mužů a žen společně s odbory, aby to všechno se dostalo do vyjednávání a do pracovních podmínek. Já vím, že takovýto názor nemusí mít úplně všichni. Pocházím ze země, kde sociální vyjednávání je velice důležité a je opravdu zajímavé eh, toto sledovat. A ještě druhá věc. Eh, ženy podnikatelky. Podle mne velice dobře, že se o tom hovoří. Eh, hovoří nám často komise o těchto nových možnostech pro ženy, že mají nové možnosti mm, práce, ale ale eh, když se podíváte na ženy podnikatelky, často jsou chudé podnikatelky. Eh, eh, není tu možnost, kde by měla kolektivní ochranu, tady se musí hájit sama ohledně své mzdy, už nemá možnost ji definovat protože už je žena podnikatelka, je sama zodpovědná eh, za sebe, musí vše vyřizovat sama. Já tedy hájím vytváření nebo tvořivost žen eh, v podnikatelské sféře, ale eh, jde o to, aby nemusela odcházet z podniku, kde má mzdu, na samostatně výdělečnou činnost, kde by mohla mít ještě méně. Je zapotřebí také, abychom vypracovávali sociální politiky a kolektivní infrastruktury, sociální infrastruktury, například eh, v péči o malé děti. Eh, to proto, že ženy více využívají veřejné eh, služby, například více využí, více mají částečný pracovní úvazek, a to proto, že to jsou eh, hodně například ženy samoživitelky, které také se starají o své děti, potřebují tedy, eh, aby byla zajištěna nějaká kolektivní péče o děti. Je zapotřebí, aby zemi, eh, země v tomto nesnižovaly výdaje. V paktu stability je, je zmiňována také tato věc, protože ženy jsou někdy příliš chudé, aby mohly využívat různých infrastruktur. A za třetí to jsou penze. Je pravda, že toto je velice delikátní eh, téma. Dnes v důchodech v Evropě vidíme, že mnoho členských států, které eh, jsou pro přístup k druhému nebo třetímu pilíři, to už nejsou veřejné, ale soukromé pilíře. A druhý pilíř napomáhá těm nejsilnějším sektorům. To nejsou ty, ty eh, ženské sektory především. A ten třetí Eh, napomáhá těm, kdo mají vyšší eh, příjmy. To znamená, že to opět nejsou ženy. Ten druhý a třetí pilíř tedy eh, nenapomáhá ženám, naopak je dostává do zranitelnější polohy. Creo que han terminado las intervenciones, o no sé si hay... Děkuji. Myslím, že otázky již padly. Ještě někdo se chce na něco zeptat? Vielen Dank. Ich hatte mich auch am Anfang äh, gemeldet, wurde wahrscheinlich übersehen. Ich bin sehr kurz. Ich ano, já jsem také chtěla ještě se na něco velice stručně zeptat. Také jsem chtěla poděkovat našim uh, řečnicím, protože konečně se hovoří o tom mýtu, že jen muži jsou stižení krizí, je zapotřebí se podívat na statistiky a ty argumenty, které o tom slýcháme, jsou velice cynické. Problém eh, žen bývá stavěn stranou, když se diskutuje jen o hospodářství. Je tedy zapotřebí dobře znát statistické údaje. Vidíme nicméně i to, že statistiky velice často nezobrazují jasně realitu a nebo vrhají světlo jen na určité aspekty. A ještě jednu věc ohledně statistik. Vy jste mluvila o částečném pracovním úvazku. Já pocházím z Rakouska, u nás je to velice žhavé téma, protože dochází k nárůstu zaměstnanosti žen, nicméně pracují jen na částečný úvazek. A proto my dost kritizujeme ze sociálního hlediska částečný úvazek. Eh, jak eh, se můžeme podívat na statické údaje ohledně Eh, zaměstnanosti žen a pracovních míst a druhu jejich zaměstnanosti a vlivu na, eh, na platy žen v době krize, abychom měli jasný obrázek o realitě. Jsou tu horší pracovní místa než dříve pro ženy? Köszönöm szépen az előadást is, egy pár eh, jelzésszerű megjegyzésem. Děkuji za vaši prezentaci. Mám jen pár poznámek. Co se týče výzkumu. Ráda bych se zmínil o několika bodech. Diskriminace v EU existuje a já bych byla ráda, aby se nehovořilo jen o odlišné situaci mužů a žen. Musíme se zaměřit také na situaci žen v členských státech, které jsou považovány Eh, za eh, členské státy první třídy a druhé třídy, protože tato diskriminace existuje právě v tuto chvíli. Měli bychom tedy všechno vidět eh, z pohledu i zaměstnavatele, například nadnárodní firmy, nadnárodní řetězec, například kde pracuje rakouská pracovnice, jak ji porovnat s maďarskou pracovnicí, například v Tesku, v Ošanu, v Aldi nebo v jiném takovém podniku. Kdybychom se podívali na jejich podmínky, bylo by to velice užitečné pro další výzkum. Eh, slyším tu názory, že eh, ve v Evropské unii jsou velice eh, silné odbory, kromě některých sektorů. Ano, to může být pravda ve velké části Evropy, ale není to pravda v těch zemích, kde jsou eh, tyto státy slabší, a které jsou považovány za kolonie, například v Maďarsku. V mnoha případech došlo k zákazům, které se týkaly těchto otázek. Když se tedy podíváme také na malé střední podniky a na mikropodniky, kde pracují ženy, co se nás týče, tak eh, Evropská unie eh, poukazuje na veliký eh, veliký přítok zboží. Nadnárodní firmy mají obrovské zisky a my bychom opravdu měli toto všechno důkladně zkoumat, abychom si udělali jasný obrázek. Například lidé, kteří eh, chtějí mít rodinu. Eh, je tu určitá disproporce pro ženy, to je úplná pravda. Eh, ženy jak mohou být nezávislé, například jaký mají přístup k finanční eh, podpoře, k eh, náležité finanční podpoře. Eh, protože pokud není dostatečná finanční podpora, tak se do stavu chudoby dostává i mnoho dětí. A každé dítě, které žije v chudobě, tak nežije v chudobě samo, je tam i žena, která žije v chudobě společně s ním. Zatímco ten druhý rodič neposkytuje eh, patřičný příspěvek nebo neplatí na dítě, neplní si své povinnosti. Z tohoto pohledu by bylo třeba zúraznit nezávislost žen. Muchas gracias y finalizamos ya la... Eh, Děkuji. A poslední eh, otázka z tohoto kola. Um. Thank you. was really interesting. Děkuji, to bylo opravdu zajímavé. Obě dvě prezentace byly zajímavé. Jenom se obávám, že jsme pod eh, útokem takových, je tu tolik různých eh, kvót, jak se tím vším eh, probít. Protože se zdá, že opravdu to přichází ze všech směrů. Ehm, odbory Víme, že eh, jsou zde vedeny útoky i na odborové organizace. Je tedy zapotřebí, aby byla eh, zde určitá eh, podpora, ochrana. A bohužel to, co nám je řečeno, to musíme chápat jako to, co, čemu máme věřit. Já jsem v těch statistikách si všimla, že sdílení moci je e, statistikou, která ukazuje snad ty nejhorší e, výsledky. Tam je, myslím, rozdíl nějakých 30% nebo kolik mezi muži a ženami. Takže pokud toto je pravda, je tu na jedné straně nedostatek moci, síly, e, což je věc tedy pro komisi, protože mm, tu není například dostatek síly žen na komisi. A potom my chceme jako náš eh, výbor eh, o tomto také eh, hovořit, chceme to jasně sdělit komisi, že zapotřebí, aby zde byla patřičná síla, tedy mm, žen v komisi. Chtěla jsem si jenom zkontrolovat, zda to, co jsem viděla ve vašich statistikách, když hovoříme o moci, o rozhodování, zda nám to poskytuje dobrý způsob, jak tuto informaci e, předložit. Muchas gracias, señora Bart. Como... Děkuji vám. Jak uváděla správně paní profesorka Korsi, jak zazněl mnoha příspěvcích, protože to je eh, téma, které vzbuzuje určité obavy, je velice zajímavé a máme eh, na to jen omezený čas, tak jsme stanovili, že prezentace eh, o mateřské dovolené, třeba, že je velice důležitá, už se o ní hovořilo v minulosti, bude převrana na odpoledne. Takže teď můžeme ještě eh, poskytovat eh, odpovědi na tolik dotazů, které padly, zatímco odpoledne bude více času a budeme moci zařadit na pořad jednání i eh, ten, to téma, tu prezentaci o materské dovolené. Takže nyní paní profesorka Korsi může odpovídat na dotazy kolegů a kolegyň. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto příležitost, protože je pro mě vždy potěšením, když eh, se mohu sejít a vyměnit si názory s těmi, kdo rozhodují v politice. A zejména, když můžeme společně diskutovat eh, s aktéry z různých prostředí. Já jsem si dělala poznámky, ale omluvám se, pokud mi něco uniklo. Snažila jsem se zaznamenat ty nejurgentnější eh, dotazy. Je mi líto, že Paní eh, poslankyně ze Švédska již eh, odešla, ale já jsem také chtěla eh, prohlásit, že jsem frustrována tím, že opět v tomto kontextu, opět přicházím tedy do parlamentu, abych hovořila o tom, že pokroku nebylo učiněno mnoho v tomto směru, ale ten sen, který já bych vám chtěla předložit, není eh, sen o jakékoliv rovnosti. My pracujeme na něčem jiném. My chceme jinak nastavit evropskou politiku tak, aby se eh, zaměřila, a teď eh, navazuji na kolegyně, která hovořila před mnou, my to vidíme jako příležitost, kterou opravdu nesmíme nechat stranou. Je to příležitost, jak se vymanit z krize a jak to využít tedy eh, v politických a ekonomických eh, rozhodováních. Jak se ponaučit, jak využít tohoto delikátního momentu v naší historii? To je takový nový úděl, bychom mohli říct. Eh, a nedávno prezident Obama také hovořil o tom takzvaném novém údělu, New Deal. Takže to je sen, sen o rovných příležitostech. On sen jako takový, to je samozřejmě naše úsilí, které máme, které nám všem společné. Co se týče eh, směrnic eh, o rodičovských dovolených a dalších, eh, já se omlouvám a je mi líto, že své kolegyně byl přesunut na odpoledne, ale nepochybně o tom bude moci hovořit o všech těchto věcech odpoledne a určitě budeme mít mnoho styčných bodů. E, kromě různých poznámek, které jsem si udělala, zejména ohledně to procítěného příspěvku portugalského pana poslance, tak ve mně vzbuzuje obavy e, práce, která není placená, e, která je chápána jako břemeno žen, to, o čem hovoříte ohledně Portugalska, tak samozřejmě nemusíme komentovat, do jaké míry to platí například v Itálii nebo v jiných zemích, které jsou silně katolické, to platí i pro další země, například z východní Evropy, eh, protože tyto problémy se projevují doma a prostřednictvím imigrace se potom exportují jinam. Takže je to skutečně evropský problém a bylo nám to již ukázáno na důkazech mnohokrát a dlouhou dobu takže dále tedy o té neplacené práci nemusím už eh, hovořit. A velice ráda si vyslechnu nicméně prezentaci, která se také k tomu bude vztahovat odpoledne. Je to nicméně z ekonomického hlediska velice důležitá věc. Eh, já nebudu se zabíhat do nějaké dělby práce. Eh, je pravda, že pro nás všechny bylo velice obtížné Eh, si rozdělit tato témata, protože eh, se hodně eh, překrývají. Každá z nás mohla samozřejmě hovořit o tématech, které se týkaly i těch ostatních prezentací. Já jsem využila ten příklad Millennium Bank, což je příklad, který se právě týká Portugalska, takže opravdu jsem si to zaznamenala. Pomoc podnikům podnikatelům, tedy podnikatelkám. Eh, o tom se zmiňovalo více eh, řečníků. Abychom se vrátili ke statistikám, mohu to ještě zdůraznit, v některých evropských zemích podnikatelky nebo podnikání pro ženy bylo jedinou příležitostí, která byla poskytnuta mladým, zejména mladým ženám, aby se eh, vymanili ze situace nezaměstnanosti. Eh, neboli mohou si vybrat eh, samostatnou výdačnou činnost jako svou první volbu zaměstnání. To je příklad například pro Španělsko, kde se o tom hodně hovořilo, psalo se o tom hospodářské literatuře v tisku. Úloha žen eh, v podnikatelské sféře je samozřejmě velmi hm, složitá záležitost. Co se týče technologií, eh, jako, jak se tu o tom mluvilo, nepochybně. Práce ve vysoce technologických eh, podnicích nebo oborech, tak tam ženy mohou využívat své dovednosti to je jasná věc. Já si myslím, že to je velice dobře známo, protože ženy v posledních letech zdaleka eh, zdaleka měly lepší výsledky než muži eh, v různých dovednostech tohoto typu. A eh, také o tom máme zprávy, protože ženy mají opravdu vynikající výkonnost už při vzdělávání a proto podniky, které mají vysoce technologické pracovní prostředí, je také mohou zaměstnat. Problémem pak je segregace opět. Eh, dobře víte, že eh, segregace je takový atavický eh, problém, že tam pracuje málo žen právě v těchto vysoce technologických oborech, ať už to jsou různé strojírenské, technické obory. Teď mohu citovat zprávu She Figures, tato zpráva se zmiňuje o různých obdobích a je tu dramatický problém segregace, nedostatek žen nebo nepřítomnost žen v klíčových oborech nových technologií. A také z tohoto pohledu, a teď mohu citovat jeden finský, příklad z roku 2008, kdy Ministerstvo práce ve Finsku zahajilo kampaň pro to, aby se mm, vyrovnal rozdíl ve mzdách mužů a žen. A e, to se týkalo zejména Nokia a ta, bylo báječné, jakým způsobem to řešili. Oni udělali eh, takový špendlíček, eh, kterému kousek eh, chyběl a Samozřejmě je mm, pravda, že ve skandinávských zemích by všichni chtěli bydlet i kvůli těmto úspěchům v oblasti rovných příležitostí. Takže, jak jsem říkala, je to složitá záležitost a nemůžeme to E, nemůžeme e, nad ní zvítězit v krátkém čase. Další prvek, který se týká e, teleworkingu, neboli práci, při které se nemusí docházet na pracoviště. Může to být příležitost, ale nebo také klec. Teď navozí na další otázku žen podnikatelek. O tom se již zmiňuje mnoho studií ve Spojených státech. Zaměstnavatel Eh, poskytuje práci prostřednictvím webu a pak je tu riziko pro ženy, které současně musí dělat i spoustu dalších věcí, mají třeba eh, děti, starají se o starší členy rodiny a, eh, a pracovat a přitom jsou izolovány, takže to je ten prvek, který, který je zapotřebí také zvážit. A také další ekonomické prvky, které ovlivňují kvalitu života žen při této práci teleworkingu. Já jsem, eh, já jsem se nezabývala na dalšími tématy, protože jsme se mezi sebe museli rozdělit témata a také jsme měli omezený čas. Eh, data o zaměstnanosti u nezávislé pracovní činnosti, eh, tak jak je stanoví Eurostat, jsou velice zajímavé údaje a nepochybně je zajímavé se na ně podívat. Ale máme tu jeden závažný problém a teď se vracím ke kvalitě života podnikatelek Podnikatelka těžko najde někoho, kdo ji nahradí. Být podnikatel znamená pracovat 24 hodin denně, protože práci si člověk nosí domů. I univerzitní profesor to má tak trochu podobné. Člověk opravdu musí mít velice eh, silnou eh, osobní disciplínu, aby nepracoval den a noc. Ženy podnikatelky tedy nemohou být nikým nárazeny. A já jsem z tohoto pohledu chtěla jen připomenout, protože vždy eh, nás vybízejí, abychom přinesli nějaké příklady dobrých osvědčených praxí. Ve Finsku na takový způsob eh, přišli. Mm, v některých částech Finska regionální zpráva, eh, samozřejmě s pomocí veřejných financí, vymysleli způsob, jak tedy kolonovat tímto způsobem, jak nahradit e, ženu. V tom smyslu, když e, podnikatelka onemocní nebo má nějaký e, problém ve své rodině, tak může řídit svůj podnik, ale oni našli vždycky někoho, kdo by, kdo by mohl ji zastoupit v případě, že nemůže, nemůže pracovat, někoho, kdo je tolik podobný, že ji zastoupit může já nevím, s jakými výsledky by se to setkalo v Itálii. V Itálii, protože ještě nemáme výsledky žádného takového experimentu. Víme nicméně, že takovýto experiment už tady byl podniknut. Konfindustrie v Benátsku zahájilo podobné experimenty, takže můžeme se naučit mnohému z těchto zkušeností. Úloha odboru. To je další téma, které zde několikrát zaznělo. Já už jsem upřesnila ve své prezentaci, že toto téma, které, kterým já jsem se přímo nezabývala, využívala jsem jen literaturu. A chtěla bych tedy mm, možná předejít nedorozumění ne, nechtěla jsem říci, že veřejný sektor by byl rovnostářtější, protože v něm více e, fungují odbory. Chtěla jsem říci, že to je díky kodifikaci, která byla podniknuta. Ale je tam možná e, méně rozdíl, nebo tam jsou menší rozdíly. Je to také e, prostor, ve kterém odborové organizace mají svoji ochranu. Odbory ohledně eh, oh, Ohledně odborů eh, víme, že eh, pozornost se nyní ve vyjednávání s odbory zaměřuje trochu jiným způsobem, trochu jiným směrem, zejména kvůli krizi. A kolegové neoliberálové hovoří například velice často o flexibilizaci pracovního trhu, že to by nás vyvedlo z krize. To by eh, znamenalo konec eh, kolektivního vyjednávání a podle mne by to byla veliká hrozba pracovnímu trhu a zejména rovnosti eh, genderové protože právě tam, kde se to odborovým organizacím daří, protože nemůžeme generalizovat, záleží na situaci v jednotlivých státech nebo v jednotlivých sektorech, ale v těch například velkých podnicích, kde mají odbory tradičně, které eh, se zabývají i eh, otázkou genderu v kolektivním vyjednávání. Určitým způsobem je zapotřebí zohledňovat téma genderu, takže to, to je třeba zmiňovat na eh, celoevropské úrovni. V některých státech se tím zabývaly již odbory, na evropské úrovni by to bylo zapotřebí eh, ještě mnohem eh, silněji eh, předestřít. Nemohu hodnotit, jak to vypadá na národní úrovni, protože se nemohu zabývat situací nebo nebudu hodnotit situaci v jiných státech sociální zabezpečení a sociální blahobyt. Eh, to je také možná tak trochu nedorozumění. Já jsem hovořila o péči o dítě, o těch službách, které eh, máme, protože eh, ty už tradičně tak nějak máme. Ale chtěla jsem se zmínit i o tom, že stejně důležité je mít také služby péče o starší občany. A mezi 40 až 54 lety je mnoho žen, které musí nějak skloubit eh, svůj pracovní život nejen s péčí o eh, rodinu a děti, které už vyrostly víceméně, ale také pečují o svou původní rodinu, tedy o své eh, rodiče. A navíc, když je nedostatečná veřejná péče o děti, tak narůstá velice závažný problém, kdy Eh, na jedné straně není dostatečná péče o děti a na druhé dostatečná péče o starší lidi. Ta péče o, o starší eh, lidi eh, spadá často na ženy a ženy žijí déle. Takže ženy, které žijí sice déle, ale také často v horších podmínkách, nejen, že tedy celý eh, život o někoho pečují, ale pak se stávají subjektem eh, péče sami. Sami potřebují péči. V roce 2011 eh, byl zahájen balíček sociálních investic ze strany Evropské komise. Hovořilo se o něm, hovořilo se tedy o tomto balíčku opatření a já ho tak mohu nazvat jako druhou odvrácenou stránkou opatření zaměřených na úspory. Určitým způsobem bylo zapotřebí eh, takto vyrovnat ten negativní dopad eh, úspor. A eh, komise by měla říci také parlamentu, jakým způsobem bylo, tím, bylo těmito opatřeními vyváženo negativní působení balíčku úspor tento balíček sociální investice by měl být revidován a posílen. K penzím bych ráda řekla, teď už nevím, kdo přesně citoval ty jednotlivé pilíře. A je důležité to zmiňovat při diskuzi. Já jsem se tím nemohla zabývat opět tedy z nedostatku času, ale chtěla jsem vám říct, že ta zpráva, kterou jsem citovala pro vaši informaci, eh, ohledně eh, rozdílu eh, v penzích mezi muži a ženami, je tam samozřejmě i dopad eh, jednotlivých pilířů na penze. Ale i v těch předcházejících eh, zprávách, eh, a teď se zmíní o tom, co říkala maďarská poslankyně, je to otázka imigrantů. Já jsem se nezabývala problémem přenositelnosti penzí, protože to je velice závažný problém. Nám se ještě úplně eh, nepodařilo eh, vykořenit všechny problémy ohledně přenositelnosti penzí. Jsou li tu rumunské eh, kolegyně, či ne. já se omluvám paní maďarské poslankyně, ale pokud tu jsou jiné poslankyně z východní Evropy, tak je to problém, který se určitě týká všech vašich zemí. Ehm, tyto osoby eh, odjedou do zahraničí, často pracují za velice nízké mzdy. Ehm, někdy ani nejsou eh, placeny oficiálně, ale když tedy začnou pracovat eh, oficiálně, tak platí určité příspěvky do důchodového pojištění podle daných vnitrostátních pravidel a to se často stává, protože mezi jednotlivými příspěvky byly různé pauzy nebo není dostatečný počet eh, let od, mm, splacený eh, onou osobou. Tak se stane, že i eh, že ty penze, že tedy buď vůbec nemají nárok na penzi, anebo je problém s přenositelností penzí do jiného státu. V posledních desetiletích zejména v pečovatelské oblasti bylo hodně žen, které se této činnosti věnovaly a e, pohybovalo se přitom po Evropské unii. Když hovoříme o gendru, hovoříme o, ženích, o, o ženách, o mužích, o mlad, mladších, o starších, o všech osobách, které lze integrovat nějakým způsobem do, zaměstna, do zaměstnání. Můžeme sice říci, že některé státy si, se podobají více než eh, jiné. A pak je tu samozřejmě eh, situace eh, osob, které pocházejí z různých ras. Je pravda, že se hodně hovoří o ženách a mužích a když se k tomu připojíte statistiky, tak se tyto, tyto mm, rozdílnosti Eh, vidí ještě jasněji. Nicméně my hovoříme o genderech jako takových. Ke statistikám bych ráda řekla, že statistika je prostě statistika. V Itálii, se, v Itálii byl básník, který si vždy kladl otázku, Jak je možné, že podle statistik eh, všichni lidé jedí jedno kuře, když jeden sní dvě kuřata a druhý nemá žádné? Některé údaje ze statistik nás mohou vést k tomu, že se situace zlepšuje, zatímco z objektivního hlediska a slítostí musíme poznamenat, že tomu tak není. Nicméně jsme se snažili vykonat mnohé. E, Pekingská platforma ohledně genderových e, indikátorů není ještě úplně hotová, nicméně já bych chtěla vzdát hold Evropskému institutu v této oblasti spolupráce s Evropskou komisí a e, Institutem pro rovné příležitosti s Vilniusem a dalšími mě vedou právě k těm slovům, která se ozývají i na radě z roku 2000, v červnu 2011, že úsilí evropských aktérů se e, vydali směrem a je dále potřeba zapotřebí pokračovat směrem, který byl vytyčený pekingskou platformou. E, tyto věci se netýkají jen e, Rakouska ohledně částečného pracovního úvazku. To platí i pro ty minijob například ve Švédsku nebo pro jiné podobné situace. Part-time se používá v krizi jako možnost jak poskytnout pracovní místo, ale přitom se nepočítá s dlouhodobými dopady protože člověk, který vydělává 500 nebo 600 eh, eur, dokážete si představit, jaké příspěvky odevzdávají a jak to bude vypadat, jestli vůbec dostanou nějakou penzi a jakou za toto období. Takže strategie, která by se zaměřovala na eh, částečný úvazek eh, v době krize jako na dlouhodobější řešení, by měla být ještě bydlivě analyzována. Ohledně národních firm tam opravdu nevím, co bych dodala. To je téma, které jsem si napsala do svého programu. E, plně jsem ho nespracovala, ten, toto téma kolonizace, o kterém se hovořilo. Skutečností zůstává, e, že i z pohledu žen na hospodářství některé nadnárodní firmy, zejména ty, které mají hlavní sídlo ve Spojených státech, a teď se vrátím také k médiím, Eh, některé eh, hlavní, tedy eh, hlavní nebo velké podniky investovaly do rovných příležitostí, například to je Microsoft nebo Google, Facebook. Ty se tímto hodně zabývají, ale já se tomuto tématu budu věnovat dál. Omlouvám se, pokud se mi nepodařilo odpovědět na všechno, ale budu vám dál k dispozici. Eh, Děkujeme. Ano, otázek byla spousta a byly to otázky, které nad kterými se v našem výboru eh, zamýšlíme a snažíme se vymyslet alternativní řešení. Je pravda, že eh, žijeme okamžik, který je trochu frustrující a že už roky a roky opakujeme stejné věci a máme pocit, že ten pokrok je velice pomalý. Ale pokud člověk si neuvědomuje, co všechno musíme ještě urazit na té cestě, tak snad ani nezahájíme tu cestu. Takže děkuji oběma kolegyním, které nám dnes svými příspěvky osvětlili eh, problematiku a které pracují i v univerzitách. Je to každopádně další písk další zrnko písmu, písku v této bitvě pro rovnost mezi muži a ženami. Dnes odpoledne budeme hovořit o velice důležitých tématech a budou to všechno témata, která se budou týkat eh, eh, toho, co jsme přesunuli na odpověď, to je ty mateřské dovolené. Ale budeme hovořit i o účasti žen na eh, rozhodujících procesech, tém budeme hovořit o o rovnosti žen. Je to zásadní. Bohužel u nás ve Španělsku, v mé zemi, letos v létě došlo k obrovskému e, navýšení u žen, které byly e, zavražděny manželem. Jedná se o problém tedy násilí. E, nesmíme ztrácet čas, je třeba se dát do práce. Evropa musí Eh, nastavit nějakou strategii boje proti násilí na ženách. To jsou důležitá témata, budeme o nich eh, diskutovat. Zatím děkuji eh, našim hostům za to, že byli ochotni se zde zúčastnit této diskuze a děkuji i za flexibilitu, že nám umožnili tak trošku narychlo upravit náš denní program. Takže setkáme se ve tři hodiny, kdy opět budeme pokračovat naší práci.